Přichází pan předseda. Dámy a pánové, chvíli mě prosím poslouchejte. Já v tuto chvíli přikračuji k mimořádnému opatření, které ovšem považuji za nezbytné kvůli důstojnosti našeho parlamentu. Dneska e, dopoledne došlo v tomto parlamentu k incidentu, o kterém se domnívám, že Evropský parlament na něj musí reagovat. Že na něj musí reagovat nutně. Já nyní budu citovat větu, kterou považuji za nepřijatelnou a která musí být spojena jednoznačně se sankcemi. Pan kolega Zina Dinos v diskuzi o samitu EU-Turecko dnes řekl toto, budu citovat. Jak napsali osmáčtí vědci, e, Turci jsou e, duchovní barbaři, jsou špinaví, Turek je jako pes, který eh, hraje eh, na to, že je divoký, ale když je potřeba bojovat, tak uteče. Jediný, jediná efektivní cesta, jak bojovat s Turky, to je pěst a rozhodnost. Dámy a pánové, to je věta, eh, kterou podle jednacího řádu považuji za hrubé porušení pravidel Unie. Já jsem přijal okamžité opatření, Já jsem proto nařídil jako jedno okamžité opatření a kromě toho k tomu připojuji jednu věc. Je to zásadní rozhodnutí. Domnívám se, že eh, se tu systematicky objevují pokusy, jak překračovat červené čáry a mm, pouštět se do rasismu. Já jsem již včera řekl, eh, že podle článku 163 jednacího řádu ve spojitosti s článkem 11 eh, s okamžitou účinností vylučuji pana poslance z jednání jednání. Vyvzývám vás, pane Zinadinosi, Vyzývám vás, pane Zinadinosi, aby se opustil sál budete vyslechnut v rámci řádného postupu. Nebude se k tomu konat rozprava, je to mimořádné opatření. Já vás tuto, v tuto chvíli prosím, abyste opustil sál. Prosím, opuste sál. Ne, nepřijmu žádné procedurální připomínky. Pan Zinadinos musí opustit sál. Já vás teď ještě jednou vyzývám, abyste opustil sál. Tedy, prosím tedy Usiary, aby pana Sinadino se vyvedli ze sálu. Prosím, odejděte ze sálu. Pokud chcete pana Zinanino se od, pod, o, doprovázet, tak vám v tom samozřejmě nebudu bránit. Bitte. Vielen Dank. es gibt über diese anordnung keine geschäftsordnungsdebatte. Da Sie o tomto bodu nebudeme diskutovat, nebudu přijímat žádné procedurální připomínky. Nebudeme diskutovat o jedno, jednacím řádu a když se, pane Golnik, neuklidníte, eh, tak zakročím. Takže prosím. Já vás budu informovat o dalším postupu. Jednáme v souladu s jednacím řádem a o dalším postupu vás budu informovat. Dámy a pánové, nyní zahájíme hlasování. meine Damen und Herren, wir beginnen. Dámy a pánové, teď eh, prosím. Zahájíme hlasování. Nejprve mám dvě informace. Paní Teocharus opustila frakci EPP a k 8. březnu 2016 se stává členkou frakce EKR. Druhé oznámení.